met 100 A komise musí za fotografii zaplatit.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 Ready? hotovo. Děkujeme vám, děkujeme vám za vaši práci. Právě jsem byl eh, požádán vám říct, abyste se nedotýkali fotoaparátu. Pane Svobodovi, chcete něco k jednacímu řádu? Děkuji, pane předsedo, nebudu dlouho zdržovat. Pouze chci připomenout kolegům, že 23. října 1956 eh, došlo k velké evropské události, revoluci v, Něme- v Maďarsku. Bohužel je tato eh, událost zneužita a sice